Uh, good afternoon, colleagues. We uh, begin with the adoption. Dobré odpoledne, milí kolegové. Začneme schválením pořadu jednání a následující změny vám chci navrhnout. Bod 18. Hlasování o prozatímní dohodě plynoucí z interinstitucionálních eh, dohod týkající se vnitřní bezpečnosti bude um, přesunout do budoucna, protože zatím ještě nedoběhly, in, nedoběhla interinstitucionální jednání. Pokud souhlasíte, tak takto upravený program schválíme. Jinak eh, je tlumočení dnes dostupné ve všech jazycích, kromě dánštiny, chorvaštiny a irské gelštiny. 14. Eh, února parlament eh, um, dost obdržel um, návrh eh, nařízení, které má nahradit um, směrnici parlamentu a rady týkající se vysoce rizikových třetích zemí se strategickými eh, nedostatky. Jinak máme zde vnitřní fond bezpečnosti, a 29. ledna se koordinátoři rozhodli mm, schválit žádost, mm, aby mohla být znesena námitka ze strany socialisté a demokratů eh, k těm dvěma návrhům a pak schválit paní Sipel a pracovat pouze v angličtině. Takže lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je stanovena na 21. února 14 hodin a hlasovat se bude 7. března. A konečně elektronické hlasování proběhne zítra v 11.15. Tím se dostáváme k bodu 3, což je příležitost poslechnout si prezentaci ze strany komise a ESVČ týkající se společného sdělení z roku 2018 k zajištění zbraní a ochrany občanů, zejména lehkých zbraních a střelivu pro ně. Jedná se o um, strategii EUSEL nevím, zda bych to měl vyslovit sal, kterou přijala rada v listopadu loňského roku. Někteří kolegové vědí, že to společné sdělení bylo předano eh, do rukou Libe, ale zajímá to i kolegy z výboru AFE, DV a INTA a proto jsme je přizvali, aby se mohli účastnit této předstupní rozpravy a vítám je, pokud tedy mají čas. Bylo by dobré, kdyby tady byli naši vlastní členové, ale každopádně je dobré, že máme takto široce střižené jednání. Je to tedy první příležitost parlamentu zabývat se dokumentací a diskutovat o ní. Předali jsme, e, věnujeme se tomu podrobně a jedná se o e, lehké a malé zbraně. Rovněž se zabýváme myšlenkou, že nedávno v usnesení z 12. prosince loňského roku na základě zprávy zvláštní výbor pro terorismu parlament se kladně vyjádřil v zásadě k revizi k přeskumu strategie SALV. Parlament podporuje přeskum unijní strategie k boji s nedovoleným eh, držením eh, palných zbraní, ručních palných a lehkých zbraní a silvo pro ně a dalšímu vývoji této problematiky, zejména z pohledu designu a technologií, které mají vliv na kapacitu a hrozbu. Navíc eh, ve stejném usnesení parlament zdůraznil mezi jinými omezení účinnosti dosavadního nařízení týkající vývozu, dovozu a transitního eh, převážení zbraní nevojenského rázu a Rovněž vím, že kolegové z AFED se tím hloub, dopodrobná a hloubkově zabývali. Nyní už eh, předávám slovo paní Florianě Sepale, vedoucí odboru v DG Home a Jacek Bilica, hlavní poradce a vyslanec pro nešíření a odzbrojení v ESVČ, aby nám seznámili s problematikou v rámci tohoto společného sdělení a nabídli své názory. Nejdříve paní Sipala a vítejte mezi námi. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem poslancům za pozvání na zasedání tohoto výboru. Jsme rádi, že můžeme za ESVČ prezentovat tuto strategii a sdělení. Tady chceme vše prokombinovat a doufám, že opravdu oceníte tento úspěch. Tedy jde o přístup vůči vnitřní bezpečnosti a zároveň se zahledněním externích rozeb i společné externí eh, bezpečnostní politiky. Rovněž se tu strategii snažíme utvářet tak, abychom brali v potaz eh, ty společné prvky, které pojí eh, vážnou zločinnost a zločinecké sítě, včetně terorismu a nedovolené držení zbraní. E, považujeme to za hrozbu bezpečnosti celé EU a i občanů, Evropanů, že organizovaná zločinnost a terorismus mohou těžit z možnosti držet zbraně a pašovat zbraně a zároveň se tím umožňuje širší přístup například k pašování lidí a tak dále. Nebudu zde vyjmenovávat dlouhý seznam, ať už oblastí ve světě, či měst a míst, která už utrpěla v důsledku teroristických útoků a tam právě byly používány zbraně, které byly často propašovány či eh, pozměněny. Co bych ráda v rámci své prezentace zdůraznila? Naše strategie se stává se tří hlavních prvků. Za prvé posílení normativního rámce, jak na evropské, tak i na mezinárodní úrovni. Za druhé zlepšit operativní spolupráci a za třetí vůle angažovanost k lepší mezinárodní spolupráci. Právní rámec, tedy ten první prvek. Nejdříve chci připomenout úsilí spolu eh, legislátorů, kteří eh, přistoupili k přeskumu směrnice o palných zbraních, to bylo v roce 2017 a v této, u této příležitosti chci parlamentu rovněž poděkovat za jeho úsilí. Komise poté, co byla směrnice schválena, pracuje na jejím provádění, předně včetně aktů v přenesené pravomoci a i v důležité záležitosti vyměně informace a i certifikace systému, tedy certifikace zbraní zmíněné nařízení, které je už letité, tedy z roku 2012, které se zabývá dovozem, vývozem a převážením ne, ilegálních zbraní. K tomu rovněž už máme zprávu a i doporučení, aby bylo zlepšeno prosazování tohoto nařízení v členských státech. Nyní provádíme další studii Vše to určitě je jasné, má za příčinu zabývat se slabinami tak, abychom mohli pokročit v našem úsilí a zlepšit tvar této legislativy do budoucna. Chceme rovněž aktivně působit v rámci OSN. Všichni určitě víte, že jeden ze tří protokolů umluvy proti transnárodním kriminalitě se týká právě palných zbraní. Jedná se o protokol, jehož signatářem je Evropská unie a my jsme opravdu mm, podrobně se zabýváme eh, novým tvarem tohoto protokolu ve Vídni. Eh, v březnu se o tom bude znovu jednat a jsme přesvědčeni, že právě úprava tohoto protokolu umožní mezinárodnímu společenství monitorovat účinnost pravidel na mezinárodní úrovni a rovněž i způsoby prosazování tohoto protokolu. A nyní ve zkratce druhá záležitost, tedy to je ta operativní spolupráce. Palné zbraně jsou pro nás prioritou v rámci takzvaného víceletého politického či cyklu politik týkajícího se organizované zločinnosti. Jedná se o obohacenou spolupráci uh, mezi Europolem, členskými státy a rovněž i třetími zeměmi. Operativní služby um, v rámci prosazování zákona spočívají nikoli pouze ve výměně informací, ale i v případných společných zákrocích proti pašování ilegálních zbraní. Tady chci rovněž zdůraznit, že strategie se snaží posílit přístup eh, zkoumání, vyšetřování a všechny členské státy mají povinnost mít eh, takové mm, uzly své vlastní tedy jednotky, které se výslovně věnují obchodování zbraněmi, včetně nelegálních zbraní a seriózním způsobem jakékoliv podezření vyšetřovat. A pak další strategie, kterou bych zde ráda vypíchla, to je mezinárodní spolupráce. Hovoříme o nadnárodní kriminalitě. A tady všichni víme, jak důležitá je spolupráce se třetími zeměmi strategie se snaží zdůraznit, že ty zájmové oblasti to jsou balkánské země, pak Ukrajina, Bělorusko, Moldova a rovněž i africké země a střední východ. Tady dvě záležitosti ještě než skončím. Jedna je, že na západním Balkáně má už Evropská unie akční plán, jak tedy spolupracovat se zeměmi západního Balkánu v této oblasti. Právě provádíme vyhodnocení tohoto akčního plánu a úmysl spočívá v tom, zvážit, zda bude potřebná do budoucna nová strategie. A druhá důležitá záležitost, aktivně vedeme dialog se všemi zeměmi, které jsem zmínila, včetně Tuniska, Libanonu a Jordánska, abychom eh, více pozornosti věnovali spolupráci Eh, budování kapacit, pomoci těmto zemím a rovněž společnému rámci, vypracování společného rámce pro tyto záležitosti. Pane předsedo, myslím si, že takováto strategie dobře dokazuje, že boj s pašováním ilegálních zbraní je prioritou i pro nás a že opravdu seriózním způsobem chceme na tom pracovat a i spolupracovat s vámi předseda. Děkuji a nyní dostane slovo pan Bilica, aby doplnil, případně rozšířil tyto úvahy. Uh, Vážení poslanci, dovolte mi poděkovat výboru Libe za to, že jste pozvali EAAS, aby se také mohl vyjádřit a zúčastnit se této debaty o nové strategii EU proti těmto malým eh, páným a střelným zbraním. Dovolte mi také, abych poděkoval DG Home a paní Sipala za spolupráci. My jsme velmi spokojeni s tím, že tato strategie, tak byla přijata radou 19. listopadu 2018, téměř eh, úplně eh, opakuje společné sdělení, které bylo přijato kolegem eh, komisařů 13. června 2008. To znamená, že v této strategii máme dokument, který představuje skutečně integrovaný přístup, kde členské státy a komise. Eh, každý za sebe přijímá závazky o interní, ale i externí politice. To bylo umožněno díky formálním a neformální spolupráci DG Home, EAS a expertů členských zemí a dalších eh, zástupců generálních ředitelství v komisi a tento proces trval téměř dva roky. To je sice dlouhá doba, ale výsledek to určitě eh, ospravedlňuje. A na závěr chci ještě poděkovat všem střídající sem předsednictvím rady, včetně toho současného Rumunska. Problémy spojené s nelegálními střelnými zbraněmi a to, jak eh, stimulují celou řadu hrozeb, eh, jak v EU, tak i v zahraničí, to už tady paní Sipala popsala. My eh, rozhodně nechceme demonizovat tyto zbraně nebo je připravovat o legitimnost, ale chceme spíše zabránit tomu, aby tyto Eh, silné zbraně mohly padnout do špatných rukou. Tato nová strategie nahrazuje strategii Evropské unie, která byla přijata v roce 2005 a v prosinci 2016 jsme eh, navrhli její revizi a chtěli jsme přitom zohlednit čtyři nové faktory. Například je to eh, rozvoj, pardon, vývoj v oblasti bezpečnosti, například zvýšené nebezpečí terorismu. Chtěl bych připomenul tady útoky v Paříži v listopadu 2015 <clears throat> za pomocí zbraní, které byly propášovány z blízkého sousedství EU. Za druhé jsou to technologické, technologický vývoj, jako je 3D eh, eh, tisk, což všechno eh, potom má dopad na kapacitu členských států tyto hrozby řešit. A za třetí je to vývoj v právní oblasti, jakož je vstup Eh, platnost smlouvy o obchodu se zbraněmi a za čtvrté je to i politický vývoj, například přijetí agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Eh, tato agenda potvrzuje, že boj proti nelegálnímu obchodu se zbraněmi je nezbytný, máme-li chránit mír, spravedlnost a silné instituce, eh, snižovat chudobu, posilovat hospodářský růst a tak dále. Také jsme chtěli novou strategii, aby reflektovala hlavní principy globální strategie z roku 2016, zejména potřeby pro integrovaný přístup mezi eh, interními a externími dimenzemi politik. Efektivní prevence a boj proti nadnárodním hrozbám, jako je nelegální obchod se zbraněmi, si vyžaduje zapojení různých úřadů a agentur a to eh, si bude vyžadovat spolupráce na národní, regionální a mezinárodní úrovni. Bude se to vyžadovat spolupráci policie, státních zástupů, celníků, pohraničníků, ozbrojených sil, spravodajských služeb, diplomatů a uh, eh, <clears throat> úřadů na kontrolu exportu. Tato strategie tedy předkládá cíle a akce na různých úrovních. Tedy akce zahrnují například vytváření norem, implementace, osvěta, monitorování, vynucování a také spolupráce a asistence třetím zemím. Strategie tedy zohledně různé cykly <clears throat> střelných zbraní, jejich výrobu, jejich obchodování, skladování, používání, ale také jejich likvidaci. Tohledem na externí akce tato strategie navrhuje regionální přístupy jak k západnímu Balkánu, tak k východnímu i jižnímu sousedství EU a k Africe. Takže je zázrak, že se nám podařilo toto všechno vměstnat pouze do 32 stran. Jaký je rozdíl mezi eh, těmi jednotlivými typy zbraní, střelnými, palnými zbraněmi a malými zbraněmi? Například v Evropské unii máme směrnici, která reguluje eh, <clears throat> obchod s těmito zbraněmi zatímco potom ještě existují vojenské pojmy, eh, jako jsou malé zbraně nebo lehké zbraně, které se také používají v kontextu eh, zahraniční a bezpečnostní politiky nebo ve vojenské oblasti obecně. A dovolte mi, abych tedy popsal těch mnoho rolí a nástrojů, které má Evropská unie k dispozici s ohledem na boj proti pašování zbraní. Interně Evropská unie jedna jako zákonodárce protože přijímá standardy například o deaktivování nebo konvertování střelných zbraní, jako eh, to vydává komise. Potom je to také operační faktor, jak eh, to dělá Europol nebo Frontex, kteří například ve svých operacích také bojují proti pašování eh, střelných zbraní. Dále ale Evropská unie funguje také jako poskytovatel platform pro výměnu informací což je například databáze COARM, kde členské státy mohou si vyměňovat informace, které jsou důležité pro kontrolu exportu zbraní. Dále na mezinárodní úrovni Evropská unie jedná jako poskytovatel pomoci třetím zemím, například tady jde o eh, eh, ničení přebytku zbraní, budování kapacit pro kontrolu exportu a dále sledování nebo označování zbraní. Dále Evropská unie pod podporovatel univerzalice a efektivní implementace multilaterálních smluv a úmluv, jako je smlouva o obchodu se zbraněmi a další nástroje mezinárodního práva. Dále Evropská unie jedná jako aktér, který se snaží zaujímat pozice nebo vyjednávat společné pozice na multilaterálních fórech. Například je to vasenářský režim anebo zasedání ATT Dále je to také eh, organizace, která implementuje sankce, které byly přijaty na mezinárodní úrovni proti například ehm, obchodu se zbraněmi nebo embargo na určité země. A dále je to také eh, instituce, která organizuje buď vojenské nebo civilní mise na celém světě, jako je například CSDP. Tato strategie teda zahrnuje všechny zmíněné role a eh, snažíme se minimalizovat eh, počet zbraní v nelegálním režimu, snažíme se je dokumentovat a chceme také zdokumentovat eh, nelegální obchod eh, se zbraněmi. To všechno spadá do cílů této strategie, jde o lepší ochranu našich občanů, a to jak v EU, tak i v zahraničí. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Um, Děkuji vám. Teď tedy dáme slovo kolegům. Začneme Birgit Cipl. Děkuji moc krát, pane předsedo. Já se omlouvám, já jsem tuhle problematiku nesledovala úplně do podrobností, ale poslouchala jsem velice pozorně a několikrát jsem slyšela, že je dobré mít strategii. Pamatuju si, že jsme vedli debatu plnou technických detailů o výrobě zbraní a myslím si, že to byl pan Bilica, kdo také hovořil o výsledcích. Moje otázka tedy zní, pokud jde o výsledky, Znamená to to, že máme tu strategii, to jsou ty výsledky, anebo výsledky znamenají eh, změny přímo v terénu, změny v zacházení se zbraněmi? to, že například máme zbraně poblíž, eh, hlavní, poblíž železničních nádraží v některých velkých městech. Potom byla řeč o budování kapacit a kapacit ve třetích zemích. To je v pořádku. Je výsledkem této strategie a zákonu, které jsme schválili, také to, že už nyní dochází ke změnám v kapacitách členských států, protože více kontroly znamená eh, více kapacit v členských státech. To se týká počtu eh, personálu, taktického vybavení, také jejich kvalifikace. Děje se už něco z toho? Za třetí, panovaly velké tlaky na zákony tohoto typu kvůli terorismu, ale všechny tyto debaty také posilují strach občanů. A následkem všech těchto debat je také to, že počet těch, kteří žádají o povolení držet legální zbraň, se zvyšuje. Což podle mého názoru taky může vést k nebezpečí. Protože čím dál víc občanů, mužů i žen, teď má legálně drženou zbraň, aniž by ale měli jakýkoliv výcvik a školení o tom, kdy a jak a zda vůbec ji používat. Máte tedy nějaké informace k těmto mým třem otázkám? Děkuji. Děkuji moc krát, Birgit. Žerom, ještě něco? Ne? Já bych eh, ještě chtěl zmínit, že tohle je nevyhnutelné vzhledem k tomu, že se blížíme ke konci volebního období. Mnoho poslanců tu není z, za, z různých důvodů, jak sami vidíte. Každopádně děkuji Birgit za tyto otázky. Děkuji oběma poslancům, kteří tu jsou. A to tedy byly všechny otázky. Chcete odpovědět, prosím? Děkuji moc krát. Já jsem zmínila už na začátku, že pro nás je tohle velmi vítaná příležitost promluvit k vašemu výboru a k jeho poslancům. A těšíme se také na další příležitosti k diskuzi v budoucnu nebo eh, osobně eh, mimo tento sál, protože teď už víte, kdo má přímo na starosti tuto problematiku v DG Home a v ESVČ. Já odpovím, na co budu moci. Samozřejmě netvrdím, že znám všechny odpovědi na vaše otázky. Pokud jde o výsledky, Eh, já bych chtěla eh, odkázat na operační cyklus, protože eh, neměli bychom brát jako samozřejmost, že střelné zbraně budou v tomto cyklu stále prioritou. My jsme velice prosazovali zahrnutí ilegálního obchodu se střelnými zbraněmi do tohoto projektu, který, jak jsem vysvětlila, združuje agentury a členské státy ale také, a to je výsledek, to je výsledek sám o sobě, si myslím, ale také země západního Balkánu se účastní. Je nesmírně užitečné, že spolupracují a že identifikují společné priority eh, investigativních eh, akcí nebo také společné eh, cvičení společné projekty cílící na určitou formu ilegálního obchodu. To je, myslím si, dobrý rámec, protože to skýtá i příležitosti k tomu, aby spolupracovali celní orgány. Tady spolupráce mezi celními a policejními orgány je žádoucí. Dalším výsledkem je zvyšující se počet členských států, které zavádějí národní kontaktní místa pro střelné zbraně, protože víme, že není nutné, aby šlo o plnohodnotnou samostatnou službu, ale aby plnila určitou funkci v členském státě a aby byla schopná reagovat na otázky týkající se střelných zbraní, aby byla schopná se obránit na různé úřady, které to mají na starosti a která by tím pádem představovala eh, kapacitu. Tyto kapacity je potřeba slučovat a kombinovat. My to podporujeme co do personálu i co do financí A nejmenším pokud jde o eh, pro Evropskou unii, tak eh, můžu eh, odkázat na ten interní bezpečnostní fond pro policii, což se dá doprovodit zákonnými iniciativami a s podporou členských států vydáváme, zveřejňujeme výzvy za účelem posilování kapacit členských států a jejich policejních orgánů v boji proti ilegálnímu obchodu. Teď k vaší otázce ohledně strachu občanů a k tendenci předpokládat, že tím, že si pořídí zbraň, se dokážou sami bránit. O tom si myslím, že bychom mohli diskutovat dlouho, o tomto problému a o rizicích, které se s tím pojí. Já se obávám, že nemám eh, odpovědi na otázky týkající se školení a výcviku. To je v kompetencích členských států poskytovat výcvik občanům pro zacházení se zbraněmi, ale rozhodně nějaký rámec pro eh, obstarání zbraně a pro eh, legální držení. Tento rámec je stanovován Evropskou unii. Děkuji, prosím. Děkuji. Eh, já bych chtěl doplnit tu eh, vnější dimenzi, to, co se děje mimo Evropskou unii. Vy jste se ptala, jestli ta strategie má už nějaké výsledky. Samozřejmě naše práce navazuje na tu předchozí strategii. A my se těmito problémy zabýváme už od roku 2006, té, co byla předchozí strategie schválena v roce 2005. A pokud jde o země mimo Evropskou unii, eh, tak bych chtěl zdůraznit čtyři konkrétní výsledky. Jedním je eh, zničení přebytkových zbraní a munice. To eh, financujeme prostřednictvím CSFP a dalších nástrojů v zemích, jako je Bělorusko, Gruzie nebo země západního Balkánu. Za druhé je to posílená fyzická bezpečnost v rámci programu PSSM, zpráva skladů. Například policejní složky na západním Balkáně mají správný výcvik a jejich zbraně jsou zabezpečené, jsou chráněné a um, ne- nedají se zneužívat. Za třetí, vysledovávání zbraní a munice v konfliktních oblastech. Financujeme program iTrace, který eviduje zbraně, které byly odebrány teroristům a snaží se je vysledovat k, k jejich zdrojům a předávat tyto informace členským státům, které tak mohou zlepšit svou kontrolu nad vývozem zbraní. A za čtvrté, výměna informací o vývozu zbraní. To samozřejmě zůstává v pravomoci členských států rozhodnutí o e, vyvážení zbraní. Nicméně máme k tomu společnou pozici, máme společná kritéria a snažíme se o konvergenci e, politik vývozu zbraní a také o výměnu informací prostřednictvím databáze, databáze COARM. Parlament se do toho zapojuje, publikujeme data o vývozu zbraní z ruské unie každý rok. Děkuji vám. Děkuji moc krát za vaše odpovědi. Děkuji oběma přítomným poslancům a vám děkuji moc krát za prezentaci. Omlouvám se, že nás nebylo víc a děkuji vám. Tak vážení kolegové, teď si dáme přestávku do tři čtvrtě, kdy začne další bod. Takže ve tři čtvrtě budeme pokračovat. Okay, colleagues, we can resume our meeting. Milí kolegové, pustíme se opět do práce. Děkuji kolegům poslancům, že zde s námi jsou. Přecházíme k bodu číslo 5. To jsou důležité záležitosti týkající se pašování lidských bytostí a potřeby eh, inspekcí a kontrol, které budou zamezovat zneužívání a vykořišťování migrantů. To se tedy týká jak migrační problematiky, tak i problematiky eh, pracovních sil. Už v roce 2015 Unijní agentura pro základní práva zveřejnila důležitou studii týkající se právě vykořišťování já se, tato studie se zakládala na dvouletém výzkumu, který naběhl v roce 2013 a nyní je studie prezentována a jedná se o pokračování tohoto výzkumu. První část projektu zdůrazňuje povahu a reakce na závažné podoby vykořišťování na pracovním trhu a rovněž nedostatek kontrol a monitorování. Druhá část se soustředí na zkušenosti a názory zahraničních pracovníků. A e, jedná se o oběti a to je inovativní záležitost, protože tam máme i pracovníky bez dokladů. Jsem velice rád, že tady máme zajímavé a relevantní řečníky. Mám tady eh, paní Banfi, která, Ludoviku Banfi, programovou manažerku pro sociální výzkum z agentury pro základní práva, která nás seznámí zde s zjištěními plynoucími z těchto zpráv. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, jsem ráda, že vás mohu seznámit s druhou fází, s výsledky té druhé fáze tohoto projektu. Ještě než přejdu do podstaty, chci se věnovat konkrétnímu příběhu, jednému z příběhů, které jsme zaznamenali a důležitému příklad vykořišťování. V Portugalsku palácu je Nepálec, tam je agentura, která náborová, která eh, mu naučtovala 250 eur, což ještě není až tak vysoká částka. Jinak eh, něco podepsal, co bylo pouze v portugalštině, firmě důvěřoval, ona rovněž byla držení jeho um, dokladů, včetně um, občanských. Měl pouze 15-minutovou přestávku, vydělával 300 eur měsíčně a ještě mu odečítali poplatky za ubytování, za sociální zabezpečení přitom bydlel přímo na farmě, eh, kde nebyla elektřina, 12 eh, lidí v místnosti na patrových postelích a přitom práce byla velice tvrdá. A on se trval v té práci, protože mu zaměstnavatel sliboval, že se brzy stane regulérním zaměstnancem a byl ochoten strpět Eh, takovéto podmínky. Když přišla kontrola, tak mu bylo řečeno, že má lhát o svých pracovních podmínkách a tvrdit, že je spokojen. U druhé kontroly se tentokrát eh, inspektor eh, požádal, aby mohl hovořit beze svědků s příslušným pracovníkem a tam se mu podařilo uprchnout a tady vidíme celou řadu aspektů, které se týkají vykořišťování při eh, práci, právě vykořišťování zahraničních eh, pracovníků. Tedy eh, závažné typy vykořišťování, tady jde o zásadně odchylky od eh, pracovních podmínek, které často jsou i trestné v dané česné zemi. A tady vidíte různé podoby um, vykořišťování. Máme až otroctví, to je ta nejzávažnější podoba, pak eh, služební eh, vztah a pak nucená práce. Takové mezistádium takzvaná, jak to je ten mezistupeň mezi otroctvím a nucenou práci nevolnictví, Tam hlavně jde o neúměrné stížení podmínek ve srovnání s legálním zaměstnáním. A pak máme ještě jiné podoby vykořišťování. Důležité je uvědomit si, jaké různé podoby máme v té otázce vykořišťování pracovních sil. Tady jsou eh, výsledky našeho výzkumu. První stádium proběhlo v letech 2013 až 15. Tam jsme rovněž se zabývali právní situací eh, v členských státech eh, i Eh, různými rizikovými faktory, prevenčními opatřeními a situací ve členském státě, eh, co se týče například kvalifikovaných pracovních sil. A tam byly výstupy následující. Posílení rámce v trestním právu, tak, aby bylo možné zabývat se otázkami i přeshraniční práce, pak zlepšení kontrol a monitoringu dání hlasu obětem a pomoci obětem a pak rovněž i nulová tolerance a informace pro spotřebitele. Nyní jsme ve druhé fázi, to je 2016 až 2019 období. Tady jsme provedli rozhovory s více než dvěmi stovkami zaměstnanců, pracovníků, včetně unijních a z nich třetina byla um, ze třetích zemí a ilegálně zaměstnaná. Tam jsme se tázali, jakým způsobem se ocitli v této situaci, v jakých podmínkách žijí, rizikové faktory, které oni vnímají a jaký mají přístup ke spravedlnosti. Výzkum byl proveden v osmi členských státech a tady už vidíte tabulku, která to vše shrnuje. Vidíte, že hlavně se jedná o e, práci, práci v domácnosti, pak ještě restaurace, pohostinství, e, stavební sektor, zemědělství, ale pak ještě i jiné branže, které nejsou tak známy, například e, um, laundromaty, eh, kadeřnictví, čistírny, prádelny a výroba. Jak vidíte, jedná se o celou řadu statusů. Um, tedy oběti byly v různém postavení. Někteří z nich pobývali v zemi legálně a jednalo se o sezónní zaměstnance či vyslané zaměstnance, žadatele o azyl a pak ještě i ilegálně pobývající jedince a unijní občany, tedy velice diverzifikovaná skupina. Co nám výsledky ukázaly? Pracovní podmínky a podmínky týkající se života byly plat výrazně nižší, případně nebyli vůbec placeni tito lidé, pak eh, podmínky životní tam byly eh, ohroženy zdraví a bezpečnost, přes časy byly nadměrné, mnozí neměli vůbec dovolenou, pracovali o víkendech, nebyly jim poskytované bezpečnostní prostředky a rovněž důležitá záležitost. Více než 50 mělo problémy se smlouvou. Ta neexistovala buď vůbec, anebo podepisovali smlouvu v jazyce členského státu, kterému nerozuměli. Výrazná záležitost se týkala i například ubytování obětí. Více než polovina z nich byla ubytována zaměstnavatelem. U pracovníků v domácnosti se jednalo o vlastníky nemovitosti, případně na farmách a tak dále. A tam právě se jednalo o ty nejhorší příklady ubytování ze všech. Nábor. Klíčová zjištění. Jakým způsobem se oběti ocitly v této situaci, kdy byly takto vykořišťovány? Většinou se jednalo o doporučení někoho známého a co je eh, pozoruhodné je, že ehm, pětina z nich byla rekrutována agenturou a tam se jedná o v zásadě systém, kde je už zaběhnutý systém eh, seriózního vykořišťování a jakým způsobem tyto agentury k tomu přispívají, k tomuto nedohu. Mají eh, poplatky, vysoké poplatky za ilegální nábor a slibují, že obstarají tomuto člověku status eh, trvalého pobytu, což však ale nenaplní, eh, pak s ním podepisují určitou smlouvu, ale pak tu smlouvu změní, jakmile ten člověk do země přijede a pak mají složitý systém mm, subdodavatelů a prostředníků v tomto řetězci, což znamená, že tento dotyčný jedinec se v tom nedokáže orientovat, ani ne, nímu mu známo, kdo vlastně odpovídá za to, že je v této obtížné situaci. Pak jsme se tázali samotných obětí, co podle nich je nejrizikovnějším prvkem jejich situace. Tak jako v té první fázi jsme tuto otázku kladli druhé straně z jejich stran pohledu se jedná o, hlavně o riziko zranitelnosti v, sou, v souvislosti s nestálým či nevyřešeným statusem rezidence v této zemi, tedy buď v zemi pobývají ilegálně nebo nemají pracovní povolení. Tedy jedná se o to, že tito lidé mají strach, že je někdo nahlásí a pak budou vykázáni ze země, případně, že přijdou o práci, protože nemají právo pracovat. Tam to bylo výrazné, zejména v situaci, kdy zaměstnanec neměl možnost přejít k novému zaměstnavateli. Byl zcela v rukou dané firmy. Další rizikové faktory relevantní pro eh, pracovníky spočívaly například v neznalosti jazyka eh, země, v níž pobývali, neznalosti právního, eh, svých práv a dalších podobných záležitostí. Tady tedy jsou důležité inspekce, kontroly. Ty často probíhají velice zřídka v případech, kterým jsme se zabývali, tady vidíte podle odvětví, kde kontrola neprobíhá v podstatě vůbec. Když jsme se tedy tázali pracovníku, zda někdy zažili nějakou kontrolu, tak eh, oni řekli, že ne. A přes 50% z nich tedy v žádném odvětví nezažila žádnou kontrolu a v tom odvětví práce v domácnosti pouze dva zaměstnanci byli svědky kontroly. Kontroly, pokud vůbec probíhaly, byly neúčinné, byla tam jazyková bariéra a tedy je potřeba tlumočník, zajistit tlumočníka a často byl problém eh, vůbec se domluvit s tímto zaměstnancem a další běžný problém je, že kontrolní orgán pokládal otázky za přítomnosti zaměstnavatele, tedy v tomto prostředí e, zaměstnanec měl zdůvodněné obavy cokoliv prozradit. Pak jsou ještě záležitosti, které podkopávají kontroly, totiž ohlášené kontroly z praktických důvodů, aby tam zaměstnavatel byl přítomen, mají tu nevýhodu, že zaměstnavatel požádá všechny ilegálně zaměstnané pracovníky, aby nebyli přítomní, případně falzifikuje eh, dokumentaci týkající se jejich přítomnosti v práci, eh, tak, aby vše na pohled vypadalo tak, že jsou dodržována pravidla pro zdraví a bezpečnost při práci. To je tedy takové rezumé, tam je konkrétní oddíl v naší zprávě, která se týká kontrol, to je taková klíčová záležitost, hovoříme-li o potírání, vykořišťování. Pak důležitá věc, to jsou pracovníci v domácnosti, kteří jsou zejména zranitelní, protože jsou výrazně závislý na eh, zaměstnavateli, u něhož i bydlí, který je eh, jejich poskytovatelem jak eh, ubytování, tak i stravy. A tam jsme zjistili, že i tradičně už se jedná o pracovníky, kteří nejsou až tak chráněni ve srovnání s ostatními není tam právní rámec a navíc jsou tito lidé společensky izolováni, jsou v podstatě neviditelní. Jedná se o výhradně či téměř výhradně ženy, které jsou navíc vystaveny i zneužívání, genderovému zneužívání, i proto máme důkazy. Jak na to? co dál. Lépe upravit eh, právní rámec pro náborové agentury, certifikovat je, eh, zavést účinné kontroly, tak abychom mohli sledovat činnost těchto náborových agentur, eh, hlídat prosazování právních principů pracovního trhu, zlepšit kontroly a zejména u zaměstnanců, kteří pobývají v země nelegálně, tam je třeba hlídat i zdraví a Mm, bezpečnost při práci. Je třeba rovněž posílit spolupráci mezi relevantními institucemi, tedy ochrana obětí, policie, kontrolní orgány a nejedná se pouze o formalitu, je třeba na to jít více strategicky, analyzovat rizika a soustředit se na odvětví, kde je větší pravděpodobnost, že se přijde na přítomnost ilegálních eh, pracovníků a rovněž proškolit eh, pracovníky tak, aby byli schopni stotožnit eh, tento jev zneužívání, vykořišťování, ale i jakékoliv možné podvody v otázce zajišťování zdraví a bezpečnosti při práci. Zbavit se závislosti na zaměstnavateli, tedy snažit se vyhýbat pracovním povolením pouze pro jednoho konkrétního zaměstnavatele, zejména tam, kde hrozí zneužívání tohoto statusu a nalézt i způsoby zajištění, aby po doběhnutí určitého pracovního vztahu aby zároveň doběhlo i povolení k pobytu, i platnost víza. A nakonec pomoci obětem mít možnost podávat zprávy a nějakým způsobem je informovat o tom, že mají možnost, nárok i právo se ozvat tak, abychom řízení imigračních eh, aspektů neupřednostňovali nad eh, péči o situaci těchto lidí. Velice zajímavá prezentace, děkuji za ní. Otázky má někdo? Vždycky se začnu omlouvat za to, že nejsou žádné otázky, ale Jeron eh, se chce něco zeptat? Já jsem asi eh, tomu nevěnoval až takovou pozornost, pane předsedo, co jste říkal. Děkuji vám za vaši prezentaci, bylo to velmi zajímavé a šokující eh, určitým způsobem. Mám několik velmi krátkých otázek. Hlavní věc, která tam zazněla, bylo, že se často zneužívá ten status nelegálních pracovníků. Je to součástí to, těch standardních migračních uprchlických toků. Vy jste říkala, že je jim přislíbeno zaměstnání, které potom nedostanou, a nebo jsou nelegálně najímáni eh, a potom přiváděni do Evropy. A potom agentury, když teď mluvíte o agenturách, tak jsou to nějaké národní agentury, tedy ve členských státech, anebo je možné, že jsou to nějaké konkrétní agentury, které působí ve více zemích současně a nabízejí potom služby příslušníkům třetích zemí. A za třetí, minulý týden jsme vedli na eh, poslední jednání o vytvoření eh, Evropského úřadu pro pracovní trh. Myslíte se, že tady existuje nějaká potenciální oblast spolupráce mezi Agenturou pro základní práva, tímto novým orgánem, například při kontrolách, inspekcích nebo dalších otázkách a už jste o tom přemýšleli jako agentura. Jak se k tomu postavíte? Děkuji, Jerome. Já mám jednu širší otázku. Kde vaše agentura vidí potenciál legální migrace v kontextu té současné politické situace, která se ještě určitě zhorší. Takže to je moje otázka. Jsou to dvěma tématy. Za prvé, Už je to stávající legislativa o sezónních pracovnicích, studentech a výzkumných pracovnicích. To jsou samozřejmě eh, dobrá opatření dokonce. Jedno z nich jsem eh, inicioval já, ale eh, jsou to nástroje, které teprve reagují na vzniklou situaci a nejsem si jistý, jak dobře budou implementovány. Neříkám to z nějakých politických důvodů. Jen tomu, že asi nepravděpodobné, že v tom příštím volebním období tady bude velká podpora pro legální migraci, protože členské státy se toho bojí a rada blokuje například modré karty. Jenom obecně eh, to demonstruje, že lidé se migrace bojí a nechtějí eh, s tím nic dělat. Vidíte tady nějakou nějaký realistický výhled toho, že by se znovu eh, upravila ta oblast legální imigrace, nebo že by se pomohlo některým způsobům. Já si myslím, že je potřeba mít působy legální migrace, legální cesty do EU. Pokud žádné takové legální cesty migrace nebudou, tak to eh, nemůže vést k žádnému zlepšení. A tím vůbec se nevyjadřuji k situaci někoho, kdo se eh, snaží eh, tu situaci v oblasti modrých karet nějak využít. Možná Roberta. Teď mluvím o těch modrých kartách. Ta velká podpora, kterou já cítím této místnosti pro modré karty. Vzhledem k tomu, že nikdo legální migraci nechci, já jsem byl na radě minulý týden, tam se e, mi skoro vysmáli, když jsem e, to jenom zmínil. Myslím, že ten jediný důvod pro to je, že se toho bojí. Jinak je to úplně v jejich rukách. A není to samo o sobě tak problematické, ale právě eh, před volbami se to všichni bojí. Vlastně jsem teď pronesl velký projev ale chci se zeptat, jestli na to máte nějaký názor. Nikdo jiný tady nebude v příštích pěti letech vystupovat na obranu legální migrace. Potom komise předloží svůj fitness check a nebude tam vlastně ani co ověřovat, protože žádná opatření eh, existovat v té oblasti nebudou. Takže teď je to na vás a teď eh, Birgit. Děkuji, pane předsedo. Když říkáte, že nikdo nechce mluvit o legální migraci, to je možná pravda, ale víme, že se kolem toho točí hodně lží a dezinformací, protože i ta migrace legální do zaměstnanosti tady probíhala v posledních několika stoletích. Já vím, že eh, mnoho lidí to nerado slyší, ale je to naprostá pravda, takže možná, že bychom o tom mluvit měli. Děkuji vám ještě jednou za vaši prezentaci jeden eh, kolega, Žerom, tady eh, právě říkal, že některé ty eh, konkrétní údaje tam jsou šokující a je dobře, že možná to povede k nějakému veřejnému pozdvižení, ale šokující je také to, že všechno to, co je v této zprávě, není vůbec nic nového. Jsme toho svědky už mnoho let. Všichni víme, že k takovýmto situacím dochází ve všech našich zemích a to je na tom asi to, co nás šokuje nejvíc. I kdybychom se dokázali zhodnout na tom systému modrých karet, a já pořád doufám, že to možné bude, tak to rozhodně tento problém nevyřeší. Problém totiž je ve členských státech, které samozřejmě o tom ví, ale rozhodně s tím nic nechtějí dělat. Jsou to zaměstnavatele, které z toho mají prospěch, protože těmto lidem mohou nabížet nízké mzdy, e, ty pracovní podmínky jsou velmi špatné, není tady žádné sociální zabezpečení, velmi často je to nějaká forma otroctví a rozhodně české státy nemají vůli s tím něco e, dělat a měnit na tom něco. Nechtějí e, chránit oběti i když někdy něco zkontrolují a najdou nějaké nelegální migranty nebo pracovníky, tak ty oběti velmi často jsou poslány zpátky domů. A ten zaměstnavatel potom zaplatí nějakou malou pokutu a znovu najme někoho podobného. Takže máte nějakou naději, že by tato studie mohla situaci změnit ve členských zemích? Samozřejmě, že ne, ale i tak to je velmi užtečná studie. To je aspoň moje odpověď. Všechno, co, co tak výmluvně řekla Birgit, je pravda. Možná, že české státy to měnit nechtějí, ale ještě jedna věc. Když jste dělala svou studii, cítila jste tady odpor ve členských státech? A možná, že to je i ten falešný dojem na všech stranách politického spektra, že eh, nelegální migrace eh, snižuje mzdy, což je mm, falešný, ehm, což je omyl, v podstatě tak vůbec není ale setkáváme se s tím často. Lidé mají pocit, že migrace potom snižuje jejich mzdy doma. A proto se to členské státy tak bojí. Zaznamenala jste to také? Všiml jste si něco podobného? Že je to rozhodně jeden z faktorů, který to může ovlivňovat tu diskuzi. Myslím, že to lze skrytě najít v mnoha argumentech které lidé používají. Ano, že ta levná pracovní síla nás zaplavuje. A to potom vede k potřebě regulace, ale ta migrace sama o sobě ty mzdy eh, nesnižuje. Eh, to milná představa, jak říkala eh, Birgit. Myslím, že to jsou velmi zásadní věci, které těm českým státem brání chránit eh, zranitelné pracovníky. Nejprve, odkud přicházejí to? Eh, legální pracovníci? Jsou to lidé, kteří přešli jako žadatelé o azyl, potom um, to bylo zamítnuto, ta jejich žádost, a zůstali nebo někteří, kteří vstoupili legálně, ale jejich status se potom je na nelegální z mnoha důvodů, včetně těch příslibů eh, zaměstnavatelů, nebo jenom to, že k tomu nedošlo, k tomu obnovení pracovního povolení, takže ti lidé se potom zuby nechtějí drží té práce. Ehm, a pak se stane, že jejich status eh, se, se změní. To je i strategie některých zaměstnavatelů kteří jsou rádi, že mají nelegální pracovníky, protože mohou více vykořišťovat. Na to jsme také v našem výzkumu přišli. A pravděpodobně je možné, vzhledem k té azylové krizi, počet odmítnutých žadatelů o azyl stoupá, takže těchto případů tady bude víc. Co se týče těch eh, pracovních agentur, většina z nich eh, pocházela ze třetích zemí. Mají většinou nějakého prostředkovatele nebo partnera v té mm, zemi určení, takže ten jim pomáhá s tím náborem a v několika málo případech eh, fungují v EU. A proto je také důležité, aby ten, to monitorování probíhalo nejenom v rámci EU, ale i ve třetích zemích. Prakticky každý mechanismus té registrace nebo monitorování by se měl podívat na obě strany, jak eh, uvnitř EU, tak i mimo. ELA, ten eh, Evropský orgán pro pracovní trh, to by mohlo pomoci v boji proti vykořišťování. Možná ty společné inspekce by tomu mohly pomoci. Někdy v tom dodavatelském řetězci je důležité provádět inspekce. tam, kde se to týká také více členských států. A dále eh, je to důležité z toho důvodu, že by to mohlo pomoci i legálním pracovníkům. Nevím, jestli bychom hm, jako naše agentura mohli pomoci My tu práci děláme na základě hodnocení rizik. Tam musíme přihlížet k různým faktorům, jako jsou výsledky eh, podobného výzkumu, takže naší roli je minimálně dělat tento výzkum a ukazovat eh, na ty konkrétní případy ve členských státech, kde <clears throat> by stálo za to dělat ty eh, inspekce pracovního trhu, vzhledem ke omezeným zdrojům, které ty státy mají. Co se týče eh, legální migrace, to je jedno z našich doporučení, že je dobře mít eh, příležitosti pro legální migraci, tak aby lidé toho mohli využít, aby nemuseli riskovat svůj život. také aby neměli ten nelegální status, protože ten eh, potom znamená, že jsou o to zranitelnější, o to více náchylní zneužívání a vykořišťování. Tomu asi eh, už nemá cenu více dodávat. Bylo by dobře hm, si nechat udělat také nějakou následnou studii o těch programech eh, legální migrace na úrovni členských států, A další e, e, pomoc by mohl být systém, jak regularizovat tento status, což asi členské státy také e, často nechtějí. Jak by se mohla ta situace zlepšit? Tam, kde jde o někoho, kdo dlouhá léta pracuje v takovém postavení a například neplatí různé příspěvky nebo daně, takže by to mohlo pomoci členským státům. My doufáme, že tady ta studie něco změní není to úplně nový výzkum, ale co bylo nové v té druhé fázi, je pohled obětí, protože eh, my eh, jim nasloucháme, oni nám nabízejí, jakým způsobem by se to mohlo zlepšit, jaké služby by například potřebovali. A to je nová věc, nebo jak oni vnímají policii nebo jak je možné zlepšit důvěru tyto orgány. Takže eh, si myslím, že náš příspěvek je v tom, že jsme naslouchali těmto obětem. Yeah, and to close, um... A závěrem. We didn't come across into the when doing the research onto the. You don't have to answer my questions. Uh, it's just like no, a... no. It's because we. we je to proto, že jsme hovořili zejména s experty a s praktiky. Takže tyhle politické aspekty eh, se příliš neobjevovaly. Děkuji moc krát. To jsou nesmírně eh, zajímavé otázky a velice důležité pro nás, protože spadají eh, do naší oblasti zájmu. A děkuji Birgit i Jeromovi, kteří osvětlili tuto problematiku a to, jak k ní přistupujeme tady zde. Děkuji moc krát za vaši práci a za práci, kterou vaše agentura bude provádět nadále v příštím v parlamentním období. Děkuji vám moc krát. Tak, kolegové, teď můžeme přejít k bodu číslo 6. A chtěl bych požádat paní Beate Gminder, ředitelku pro migraci, aby přišla sem nahoru. Rochester. to colleagues, um, thank you very much. Tak děkuji vám, kolegové. Vítám paní Beate Gminder, ředitelku pro migraci a financování bezpečnosti z DG Home. Abych vás uvedl do kontextu, DG Home má na starosti následující fondy. AMIF, potom Fond vnitřní bezpečnosti pro policejní spolupráci, potom Fond vnitřní bezpečnosti pro zprávu hranic, eh, obecná ustanovení pro AMIF a ISF a program Pericles. Vyslechneme si příspěvek od DG Just, kteří tu nejsou ovšem zatím. Takže zatím pouze Beate a zpráva o pokroku od vás. Jenom aktuální informace, kolegové. Tento bod je pro nás zajímavý ve výboru Libe v kontextu příprav na příští víceletý finanční rámec. Fondy pod kompetencí výboru LIBE jsou spravovány komisí, a to buď přímo, nepřímo, anebo formou sdílené zprávy. A jak víme, občas eh, je těžké pro parlament, který je jedno, jedním z rozpočtových orgánů, sledovat toky financí. Dnešní prezentace má tedy dva cíle. Nejprve eh, informovat náš výbor o implementaci eh, fondů v roce 2018 a za druhé představit pracovní program na rok 2019. Zajímá nás tedy, eh, jaké jsou kroky Unie, specifické akce a akce ve spolupráce s třetími zeměmi a také nás zajímá nouzová pomoc. To z hlediska implementace členských států. Nyní dám tedy slovo eh, Beate, aby nás informovala o všech těchto otázkách a potom dáme prostor k dotazům. zejména těch, kteří se zabývají víceletým finančním rámcem, ale obecně za to komukoliv, kdo si bude chtít vzít slovo. Beate, prosím. Děkuji moc krát za toto uvítání a děkuji za příležitost k vám dnes promluvit. Já bych chtěla využít prvních 10 až 15 minut k tomu, abych vám dala přehled toho, jaká je situace s implementací fondu. Já mám sebou PowerPointovou prezentaci, ale nebudu procházet všechny detaily každého slajdu. Pokud byste měli další otázky nebo vás to zajímalo detailněji, bude vám celá prezentace později k dispozici. Claude už eh, řekl, že máme eh, sdílené, sdílený management eh, národních programů. Právě jsme dostali účty za rok 2018, takže v pátek odpoledne, v pátek večer byl termín pro zaslání eh, výroční závěrky. Jednou za rok nám členské státy tímto způsobem posílají vlastně účet, fakturu. Členské státy se sbírají všechny platby a požádají o jejich audit, a jakmile je vyčerpaná částka ověřená, zašlou to nám k proplacení, což my uděláme v příštích dvou, tří měsících. Budeme zkoumat, jak které členské státy implementovaly finance, jak auditovaly programy a jak nám mohou dát eh, ujištění na eh, úrovni Evropské unie, že peníze byly vynaloženy řádně a legálně. Pokud jde o implementaci rozpočtu EU, tak to vždycky trpí časovým skluzem nebo takovou pásmovou nemocí, protože už to začíná schválením víceletého finančního rámce, což se letos stalo pozdě. V roce 2018 jsou programy plně rozjeté, začaly v roce 2015 a oficiálně končí příští rok. Členské státy ještě příští rok mohou plánovat aktivity do konce roku 2022 a úplná uzávěrka bude v roce 2023. To vám říkám proto, že tady vidíte ten modrý sloupec, to jsou alokace pro členské státy z těch tří fondů. Nalevo je Fond pro azyl a migraci, potom je tu Fond vnitřní bezpečnosti pro hranice, to je uprostřed, a napravo máme ten nejmenší fond, což je fond vnitřní bezpečnosti pro policejní spolupráci. Myslím si, že je to příliš malé a všichni to nevidíte, ale ten modrý sloupec to je vždycky to, co bylo alokováno celkově pro členský stát, pro členské státy. To oranžové, jak čemu se členské státy zavázaly na národní úrovni v rámci současného programování, to jsou čísla z roku 2017, protože přestože členské státy nám zasílají žádosti o platby nyní, tak Zprávu o implementaci a o závazcích nám posílají až na konci března. Takže trošku trpíme tím, že tady máme dvojí časovou osu a časové prodlevy. Tím pádem je těžké porovnávat různá čísla, ale doufám, že přesto pochopíte můj výklad. To žluté, to, je, to jsou kumulativní výdaje eh, deklarované v účetnictví do konce roku 2017 a to zelené jsou kumulované výdaje do minulého pátku, tedy eh, včetně roku 2018. A jak vidíte, u všech tří fondů čísla vzrůstají. První je to, co bylo celkově, druhý jsou závazky, třetí zaplaceno do roku 2017 a to zelené je eh, to, co má být zaplaceno do konce roku 2018. To zaplaceno zatím nebylo, protože to teprve probíhá. Jsme tedy rádi, že eh, absorpční kapacita členských států vzrůstá. Tady vidíte situace po jednotlivých fondech a po členských státech. Tuhle prezentaci vám dáme k dispozici, takže se můžete detailně podívat na svůj členský stát. Tady vidíte míru implementace v modrém a míru absorpce v červeném. A jak vidíte, většinou je ta implementace vyšší než absorpce. V některých případech je to kvůli rozdílu mezi lety 2017 a 2018, že absorpce je vyšší. Je to způsobeno tím, že ještě nemáme statistiky za rok 2018, kam by se započítávala implementace. Jak jsem vysvětlila, to dorazí až na konci března. Tady vidíte podobný trend u eh, Fondu pro hranice. Potom to též u toho policejního fondu. Zase se omlouvám za to, že je to tak malé, ale my vám tu prezentaci potom dáme, takže se můžete na ní podívat později a pokládat nám konkrétní otázky. Pokud jde o to, co dává členským státům náš fond a evropský rozpočet. Jednou za rok máme od členských, od členských států zprávy a dnes můžeme říci, že v oblasti Fondu pro azyl a migraci běží 2195 projektů v hodnotě 1,2 miliard euro. A průměrný projekt trvá 20 měsíců a průměrné náklady jsou 550 tisíc. Takový je tedy příspěvek Evropské unie. Máme míru spolufinancování mezi 75 eh, a 90 takže v závislosti na tom je ten projekt vždycky o něco dražší, než kolik činí příspěvek z Evropské unie. Dám vám několik příkladů, například tady v části integrace, což je to žluté kolečko, vidíte, že jsme pomohli přes, tři, cel, přes 3,3 milionům lidí eh, financováním integračních opatření v rámci národních místních a regionálních strategií. Kromě toho jsme pomohli 160 tisícům zranitelných osob nebo nedoprovázených nezletilých. Těm jsme poskytli specifickou pomoc prostřednictvím fondů. To je tedy několik čísel. Když se podíváte na Další slide. Tak tady je také AMIF, tentokrát oblast navracení. Náš fond například přispěl k, na, k dobrovolným návratům, těch bylo eh, kolem 77 tisíc a přispěl také k tomu, že došlo k eh, přesídlení 24 tisíců lidí na základě příslibů, které jsme obdrželi. Jak vidíte vpravo, v tom žlutém kolečku. Přispěli jsme také k relokaci a legálnímu přijetí z Turecka. Tyto finance nebyly úplně vyčerpány a proto jste eh, loni před koncem roku schválili legislativní změnu AMIFu, která nám umožňuje ten přebytek přeprogramovat a eh, použít ho na jiné potřeby členských států a ta revize nyní pokračuje. Na tomto slajdu vidíte další fakta o dalších fondech ISF Visa a ISF Borders. Máme tu vízová opatření a pohraniční opatření. Financovali jsme 473 projektů eh, přes 6,5 eh, milionu euro. Délka projektu je průměrně 21 měsíců a příspěvek Evropské unie činí průměrně 1,3 milionu euro. Eh, takže například jsme vyvinuli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 364 konzulátů, vyškolili jsme téměř 9 tisíc pracovníků a to také s pomocí tohoto fondu. Pokud je o ISF Police, financovali jsme 543 projektů, průměrně trvaly 27 měsíců a jejich průměrný náklad byl 720 tisíc euro. A zatím jsme přispěli 365 miliony. Kromě toho je dostupná publikace, která se jmenuje Snapshots. Tohle je jedna stránka z těchto snapshots. My je momentálně aktualizujeme. Máme tam fotky z projektů. Tady například vidíte komunitní integrační centrum ve Vilniusu, kde se občané z třetích zemí seznamují s hostitelskou zemí a získávají o hostitelské společnosti informace a učí se litevskému jazyku v roce 2019. Teď se dostávám k našemu pracovnímu programu. Budeme ještě posilovat národní programy na základě právního základu pro ISF například, pro tu část pro hranice a pro víza Tady jste nám dali finance navíc, vy jako rozpočtová autorita. Tyto finance byly distribuovány členským státům na odstraňování mezer, které byly identifikovány při hodnocení Schengenu nebo při hodnocení zranitelnosti. Právě tak dostali členské státy peníze navíc na systémy vstup-výstup a také na nákup vybavení, které budou mít k dispozici EBCGA. Dostali jsme také přídavky eh, na eh, integrační opatření, které jsme také distribuovali. A zejména, a tohle se týká toho pohraničního fondu, máme tu eh, příspěvky z přidružených zemí Schengenu, které vždy přicházejí velice pozdě v rozpočtovém období, přišly teď a my jsme je také distribuovali. Tento příspěvek přidružených zemí Schengenu členským státům. Používáme distribuční klíč, který byl stanoven na počátku financovacího období a já tím e, tuto prezentaci ukončím, protože to je ponaučení ze současného období, že často nemáme k dispozici peníze právě v té zemi, ve které je to potřeba. A jednou z stálých výzev tohoto e, pohraničního programu je, aby byly uspokojeny ty nejakutnější potřeby, buď národními programy, anebo jinými prostředky. Zejména je třeba věnovat pozornost potřebám zprávy hranic a přijímání Eh, zejména u členských států, které jsou v první linii, ale také je potřeba vnímat problémy způsobené spožděními a eh, přepracováním Dublinu. Snažíme se zajistit hladkou implementaci národních programů. Teď eh, členské státy pracují na implementaci, je to takové poslední vzepětí, protože, jak jsem říkala, příští rok oficiálně končí plánovací a implementační období. A teď se diskutuje o příštím víceletém finančním rámci, takže pracujeme na nových návrzích a doufáme, že to nepovede znovu ke spožděním s implementací hned na počátku období. To je ale v rukou eh, lidí, kteří jsou vysoko nad námi. Potom pár slov k přímé zprávě, tedy k takzvaným unijním krokům v rámci fondů AMIF a ISF. Tady vidíte rozpočet eh, v rámci aktivit pod přímou zprávou. Přímá zpráva znamená, že my, komise, vydáváme výzvy k podávání návrhů a výzvy k tendrům. Jsou to tedy údajní kroky eh, neboli nadnárodní projekty. Netýkají se výlučně jednoho členského státu, ale jsou to projekty, které většinou mají nějakou přeshraniční dimenzi a proto jsou ku prospěchu Evropské unii. Jak vidíte, náš rozpočet se zvyšoval do roku 2017 a nyní v roce 2019 je zase omezen. Ale přesto je na velmi vysoké úrovni. Já mám poměrně hodně příkladů, které rychle projdu. U AMIF máme 145 projektů, které momentálně probíhají týkají se eh, integrační podpory nebo informačních kampaní ve třetích zemích. Podporujeme různé sítě, například dobrovolných návratů a dobrovolné reintegrace to spravují různé členské státy, které si vyměňují spečené postupy a harmonizované přístupy k dobrovolným návratům. Financujeme eh, program regionálního rozvoje ve spolupráci s UNHCR, pomáháme uprchlíkům a migrantům v africkém rohu a na severní Africe s registrací a s pomocí po vylodění. A posilujeme také kapacity těchto zemí, aby měli fungující asilový systém. Přispíváme také do svěřenských fondů. Nejvyšší počet projektů máme ve vnitřním fondu pro policii. Tam je 151 projektů, které striktně plní cíle tohoto fondu. Eh, posilujeme tedy eh, sítě policejní spolupráce, boj proti trestné činnosti, pomáháme s projektům, které bojují proti kybernetické zločinnosti a organizovanému zločinu. Eh, klademe značný důraz na výzvu k podávání návrhu Protect, to právě skončilo a jde zejména o zabezpečení měst a také o nápady, jak rozvíjet prevenci měkkých cílů. To je samozřejmě důsledek eh, teroristických útoků v evropských velkých městech, tato ochrana veřejných prostor. Eh, v oblasti policie máme samozřejmě různé podpůrné sítě, eh, je, máme tu síť RAN týkající se radikalizace a pak nejrůznější projekty soustředící se na prevenci radikalizace. Spolupracují s občanskou společností a hledají alternativní metody k tomu, aby zabránili mladým lidem v radikalizaci. Pak tu máme programy pro posílení občanské společnosti, které vyvíjejí udržitelné narrativy a alternativy bojující proti teroristické propagandě. Pokud jde o e, hranice, tady máme nejméně projektů pod přímou zprávou, také je to nejmenší část fondu pouze devět projektů, které se soustředí zejména na spolupráci v rámci Eurosur. Eurosur jistě znáte dobře ve vašem výboru. Tady financujeme spolupráci mezi Řeckem a Kyprem. Pak tu máme projekt pro region Baltského moře. Tady jde o výměnu informací a dat. Eh, ještě je tu neuzavřená výzva eh, v hodnotě 20 milionů. Eh, pomáháme také podporovat mechanismus šengenského hodnocení a výzovou politiku. Potom tu máme nouzovou pomoc. Tady vidíte, kolik bylo alokováno, v kterém fondu a jaký rozpočet ještě zbývá. Vidíte, že celkem jsme vydali asi 1,4 miliard Takže zkrátka přes 1400 milionů e, v rámci AMIF a ISF hranice a ISF policie. Kam tyto peníze jdou? E, je to e, Tady vidíte ten koláčový graf, je to zase velice malé, asi to těžko přečtete, ale to největší v řec, vlevo, to je Řecko, v závorce další aktéři, to je v podstatě IOM, UNHCR a další, kteří pomáhají Řecku s uprchlickou krizí. A tady vidíte podobné koláčové grafy pro ISF policie a ISF hranice. Tady jsou ty peníze většinou použity na potřeby Řecka, Itálie a Bulharska. Hlavními příjemci eh, nouzové pomoci jsou tedy, jak jsem říkala, Řecko, tam financujeme eh, přijímání, tlumočení, pomoc nezletilým, nezle, nezletilým eh, ubytování, hotely, pokud není k dispozici nic jiného. V Itálii pomáháme s asistovaným dobrovolným navracením, pak podporujeme také dostupnost veřejné zdravotní péče, a máme tu také projekty ve Španělsku pro ty prvně příchozí a v Chorvatsku, na Kypru a v dalších členských státech. Tahle pomoc je určená členským státům, které čelí zvýšenému tlaku na svých hranicích. Samozřejmě ne každý členský stát má stejné potřeby. A už velice rychle, protože přetahuju eh, po z našeho financovacího období až do dnes. Domníváme se, že tyto fondy jsou přidanou hodnotou pro Evropskou unii, nejsou dostatečně flexibilní. My musíme dávat členským státům nouzovou pomoc, zejména proto, že nejsme schopni distribuovat dodatečné finance podle potřeb. Musíme vždycky používat distribuční klíč, který je pevný a vychází ze statistik z roku 2008. A určitě vám nemusím vysvětlovat, že v roce 2008 byl svět o hodně jiný než v roce 2019. Takže tohle bychom rozhodně chtěli řešit v příštím víceletém finančním rámci. Máme synergie s ostatními fondy, ale ty by se daly zlepšit. My o tom píšeme v našem návrhu pro eh, MFF. Přáli bychom si synergie s ESF Plus a s dalšími nástroji. Chceme také eh, dále zjednodušovat eh, financovací programy Evropské unie a v příštím období jsme se přidali eh, k nařízení o obecných ustanoveních pro regionální politiku a sociální politiku. Potom hodnocení máme dohodnutý rámec pro monitoring od samého začátku. A v tomto období to přišlo poněkud pozdě, v příštím období s tím chceme začít. A ještě poslední slide. Pro budoucnost fondů navrhujeme, aby byly alokovány na počátku období pouze e, finance ve výši 50% a abychom si ponechali 40% pro tematické nástroje. To by se dalo na základě pracovních programů e, udílet podle potřeby členským státům e, v závislosti na tom, jaké konkrétní potřeby potřeby budou mít. A potom tu máme navrženou také malou alokaci 10% pro přeskum v polovině období. Děkuji vám za trpělivost, omlouvám se, že jsem přetáhla a ráda odpovím na všechny otázky. Thank you. It was a really extensive, detailed presentation. Thank you very much. Uh, <clears throat> Jak uh, jste si mohli všimnout, uh, za mé doby komise reaguje jenom dvěma způsoby na písemné otázky, a sice buď monitorujeme situaci, anebo nic zvláštního se neděje. A já vždycky dostávám tu druhou odpověď, tak i tentokrát je to další příklad toho, jak některé kontroverzní návrhy se předkládají pod záminkou výzkumných projektů. Buď je to výzkum, anebo doprava, přestože tady jde o bezpečnostní opatření, které by šlo jít, mělo jít před tento výbor. A já si myslím, že my jako výbor, a když se podívám kolem sebe, tak tady eh, vidím, že mluvím nebo se obracím na špatné lidi, protože vy všichni si to uvědomujeme velmi dobře. A tato situace je velmi znepokojivá. A to proto, že tady hovoříme o právním rámci pro hranice iBorder. Co to byl projekt? Je to automatický mechanismus pro odhalování. Eh, normálně jsem říkal senzory, je to založeno na umělé inteligenci a mělo by to pohraniční stráži říci, jestli vy jste vhodná osoba na to, abyste vstoupili do EU. Ano, ne. Dá se, že komise chce jít ve svém myšlení ještě dál, protože hovoří o tom, že by propojili tento systém s dalšími programy. A chtějí také srovnávat ta získaná data z tohoto detektoru eh, s vzorci eh, cestování nebo hm, tras na základě eh, systému PNR a chtěli by mít také systém založený na bodech získaných za úspěšné překročení hranice a pokud se tedy někdo bude chodat dobře, tak dostane body nebo dobré známky jako dítě ve škole. Je to tak směšné, že by si člověk mohl myslet, že je apríl, ale už na to utratili 4,5 milionu euro a to oprávnění proto je naprosto mizivé. Říkají, že to zkrátí fronty na letištích nebo že to usnadní překročení hranice, což je eh, komické. Já jsem tady už hodně dlouho, jako někteří kolegové, když se podíváte na to, kolik návrhů bylo zdůvodněno právě tímto argumentem, že to <clears throat> zkrátí fronty na letištích, tak bychom si měli pořídit studii toho, jestli ty fronty se vůbec v posledních 15 letech zkrátily, protože já sam rozhodně nejsem přesvědčena. A ještě několik závěrečných poznámek. Komise to teď testuje v několika zemích, včetně Maďarska a Řecka, což nejsou úplně neproblematické země, bych řekla. Spojené státy zvažovaly zavření podobného systému, ale dokonce i americké úřady si myslely, že to zachází příliš daleko, což by nás mělo trošku udivit. A další věc, kterou jsem tady říkal mnohokrát, je to, že my potřebujeme systém, který obstojí etické politické kontrole. Znovu, no, nejsou technické záležitosti. Komise to považuje za technickou záležitost. Nemá pocit, že je nezbytné, aby nás o tom eh, informoval o všech těch etických aspektech. <clears throat> Oni mají nějaký panel expertů, ale toto přesně není věc, o které by měli rozhodovat úředníci. Jsou to politická, etická rozhodnutí a měl by se tím zabývat Evropský parlament. Takže bych opravdu velmi ráda věděla, co si tím Eh, co si o tom komise myslela. Ano, to je velmi zajímavá otázka. Je tady asi někdo, kdo chce vystoupit jménem komise. Někteří členové už se hlásí o slovo, ale nejprve dáme slovo komisi. Já jsem měla podobnou otázku, na kterou mi také nikdo neodpověděl. Možná, že bych to mohla teď eh, také eh, tady eh, říci do svoji otázku. <clears throat> Kdy 6. listopadu položila svou otázku Sofi, tak já jsem položila podobnou otázku 7. listopadu a také mi na to nikdo neodpověděl. A jsou to tři krátké otázky. Na jakých vědeckých poznacích opírá komise tento pilotní projekt? Jaké hodnocení Eh, ze studií, které ukazují, že tyto detektory nejsou eh, přesné. To se dělá proto, aby se dodržovala základní práva lidí, kteří ten systém budou muset používat a co se stane s jejich osobními údaji. A třetí, poslední otázka, jaká je situace týkající se jednotlivců, kteří požádají o azyl na hranicích a jaká práva opravé prostředky mají tyto jednotlivci, pokud jsou nesprávně, eh, pokud eh, je s nimi nesprávně naloženo, protože ty, ta pohraniční stráž eh, se bude řídit tímto detektorem. Děkuji, to jsou dodatečné otázky, uvidíme, na co komise bude ochotná odpovědět. Děkuji, paní předsedkyně. Je to velkou ctí tady být před tímto výborem a v noci odpověď to vyjasnit. Na tyto uh, eh, otázky ohledně těchto projektů chtěl bych zdůraznit, že my jsme tady, abychom věděli na jednu z těch dvou otázek, a protože se to všechno týká tohoto jednoho projektu, tak se pokusím odpovědět co eh, nejvíce z těch aspektů, které tady byly položeny. Nejprve tedy k té odpovědi komise 8. února. To se týkalo té první otázky. Mnoho Prvku je už obsaženo v té formální odpovědi, kterou jsme poskytli. Nejprve tedy chci říci, že tady mluvíme o výzkumu. Je to tedy jeden z těch prvků, které by nám umožnily zlepšit ochranu hranic, to je naše priorita. Takže investujeme do výzkumu, abychom věděli, jestli se nám podaří zlepšit ten celkový proces eh, kontroly na hranicích. A měl bych ještě připomenout, že tento projekt se netýká zavádění operačního systému, ale spíše ověřování toho, jestli některé technologie se mohou použít na Eh, hranicích. Takže ten projekt eh, zkoumá více věcí, nejenom eh, tedy to slouží jako detektor lži, ale <clears throat> další věci, například ověřování dokladů, biometrická analýza pro rozpoznávání osob, detekce nelegálního zboží nebo osob, které by mohly být někde skryty v kontejnerech nebo podobných eh, prostorách. Je tedy o automatickou detekci. Dále, a to platí pro všechny dimenze tohoto projektu, Jde o to, jestli by určitá technologie v určitém prostředí byla smysluplná. Cílem je tedy zjistit, jestli to je proveditelné na základě vědeckých poznatků, které, eh, ke kterým se dobereme na konci toho projektu. Vzhledem tomu, že jsme eh, ještě nedospěli nakonec, tak nemůžeme říct, jestli ta technologie se osvědčila nebo ne. To budeme moci říct se později. Takže jde o to, jestli má cenu vůbec zvažovat některé technologie. A potom teprve se rozhodne o zavádění takové technologie, která byla otestována v reálném prostředí na hranici. mluvíme o etických právech, tak chci ujistit tuto, <clears throat> tento výbor. Říkáme to také v naší oficiální odpovědi, že my tomu dáváme velkou prioritu. Jde o nám zajištění eh, etických eh, principů a základních práv, takže v jakémkoliv výzkumu, který děláme, musíme eh, vyhovět těm zavedeným zákonům a etickým zásadám jakýkoliv projekt, který financujeme, musí projít o prověřením etické stránky. Tam máme experty, nejsou to úředníci komise, kteří ten projekt projdou a ověří, jestli tady eh, je nějaké riziko etické a na základě toho potom eh, oni vysloví svá doporučení komisi. V tomto případě To byl poradní eh, panel pro etické aspekty, ten eh, tedy zhodnotil všechny fáze toho projektu a poukázal na nějaká rizika, která nebo hranice, kterou eh, by nebylo dobré překročit. Co se týče hodnocení My eh, to musíme předložit těm externím expertům, kteří to zanalizují. aby to vůbec mělo nějaký potenciál smysluplný. A to potom eh, vede k tomu, že komise rozhodne, nebo jestli to chce nebo nechce financovat. protože chceme vybrat ty projekty, které mají největší potenciál naplnit ty eh, dané cíle. Vůbec tady eh, nemluvíme o právním rámci pro takovou technologii, to, že by to Eh, bylo nějaké právní posouzení, kdo je eh, oprávněn ke vstupu nebo ne, ale mluvíme tady o technologiích, o tom, jestli ty technologie fungují. Samozřejmě, že kdyby ty technologie fungovaly pro dané účely a kdyby došlo k rozhodnutí dále zkoumat možnost zavedení takové technologie, tak by potom v komisi jsme museli zkoumat interoperabilitu takové technologie. Ten systém odměňování body nebyl součástí eh, toho projektu. další věci. na které bych ještě mohl pozornit. To je asi všechno, ale samozřejmě rád odpovím ještě na další otázky, pokud členové výboru budou mít k tomuto tématu. Thank you. I'm sure there are some... Určitě budou nějaké dotečné otázky, já mám také, ale nejprve Sofie. Mě to vždycky děsí, když lidé s dobrými úmysly se nechají tak unést něčím, co tak evidentně eh, je vel, velkým zdrojem znepokojení eh, v každé demokracii a několik věcí, eh, které jste říkal, nedávají žádný smysl. Vy jste říkal, že Evropská komise rozhodla financovat tento projekt, protože to má největší potenciál splnit cíle, nebo naplnit cíle. Ale ta míra přesnosti je zatím 76% a vy hovoříte o největším potenciálu plnění těch cílů, tak bych chtěl vidět ty další projekty, které jste posuzovali. Další věc, která mě upřímně řečeno velmi překvapuje, proč jste ze všech českých států se vybrali zrovna Maďarsko. Pro boha, Maďarsko? A pak jste říkal, že ten systém odměňování body není součástí toho systému, ale na těch webových stránkách toho projektu to je. A možná, že když ten systém testujete, tak proč to netestujete na panu Trumpovi? Jestli vám tam e, to nedá skóre 100%, tak víte přesně, že to nefunguje. Děkuji a e, na, dalším řečníkem je paní Veržia. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat Sofii za tuto otázku a také Judith, protože ta položila něco podobného. Já naprosto sdílím to, co tady bylo řečeno oběma kolegyněmi. Já sleduji tyto otázky o začátku, kdy jsem byl na poslankyně. Pamatuji si například ANSA a práce, která ještě se dělala předtím na těchto věcech. A jak říkala Sofie před okamžikem, jestli to není apríl, tak já mám eh, někdy pocit, jestli nejsme v americkém seriálu Light to Me. To není jedna z těch postav, kterou si komise nechala zaměstnat. Já mám velké pochybnosti o tom, to je skupině expertů na umělou inteligenci v Evropské komisi. Skype, Bayer, Airbus, Bosch, Orange, mimo jiné. Takže se chci zeptat na to, jaká je nezávislost těchto expertů v souvislosti s těmito projekty. Já, když eh, eh, se dívám na všechny to projekty, které souvisejí s eh, kontrolou hranic, tam, kde jde o interoperabilitu, to slouží jako ten zastřešující pojem pro všechny tyto projekty a ten počet miliard, který Evropská unie a české státy vyhradili na to, aby stavili tyto umělé zdi kolem celé hranice EU, to je odstrašující. Já jsem například eh, jela na hranici mezi Bulharskem a Řeckem, tam, kde funguje systém, který by měl eh, odhalit eh, během sekundy přítomnost někoho například v kamionech, tak, takzvané eh, detektory lži by mohly ještě kromě toho eh, dokázat, protože pořád eh, se přijímají nebo zavádějí nějaké nové technologie, které slouží k ničemu jinému, než aby se tím obohatily velké nadnárodní firmy. V podstatě mám pocit, že jsme tady ve frašce detektory lži, které už eh, tady přitom byly zavedeny. Z koho si dělá telegraci? Někde tady přece musí být nějaká hranice. 4,5 milionu, to by se nemohlo využít na něco lepšího? K čemu to, eh, jaký to má eh, užitek? A naprosto sdílím to, co říkala Sophie která eh, říkala, že to je eh, jako nejhorší příklad všeho je to, že jste si vybrali Maďarsko na to, abyste to otestovali. Nic lepšího vás opravdu nenapadlo. A tam jste to zaváděli s těmi maďarskými pohraničníky. Je to trochu škoda, že jste eh, nepřišli na nic lepšího, protože myslím, že tady už jste překročili hranice komiky nebo směšnosti. A tady dostaneme zase typickou odpověď komise, že si nemáme dělat žádné starosti, že všechny zásady etiky a základní práva byla eh, dodržena vzhledem eh, k práci té etické komise, tak nám prosím vás, pokud chcete, abychom vám vůbec věřili, to, co vám řekli tito nezávislí experti přesně, protože možná tam bychom se mohli dobrat aspoň nějaké míry důvěryhodnosti, protože upřímně řečeno, já nevím, co na to mám říct, když mi někdo uh, Eh, ospravedlnit toto využití prostředků v EU. Myslím, že tady zacházíme nad rámec eh, všeho, co by bylo mohlo za směšné nebo vtipné. Děkuji. A než dám slovo ještě jednou komisi, aby poskytla odpovědi, chtěla bych eh, přidat ještě pár velice lehkých otázek nebo poznámek. Tohle je snaha splnit cíle. Mě by zajímalo, jaký je to cíl. Když čtu písemné odpovědi, tak možná, že to je zvýšit efektivitu, ale efektivitu pro koho? A ještě jednou, jaký je ten účel, který je zatím? Když se podíváte na situaci na hranicích, tak tam přicházejí různí lidé, ale pokud někdo z nich žádá ochranu, tak je opravdu nejlepším řešením rozhodovat pomocí stroje o tom, jestli ten člověk potřebuje ochranu nebo ne, má být úkolem eh, pohraničního eh, pracovníka, aby rozhodl o něčem takovém. Já si myslím, že bychom měli informovat lidi, kteří pracují v asilovém systému. Jestliže eh, se zdá, že někdo je zločinec, možná bychom měli požádat policii, aby to prověřila. To jsou samé otázky. A pokud jde o to, proč eh, bylo vybráno Německo, tak, pardon, Maďarsko, tak možná, ale možná máte jinou odpověď, možná, že i ostatní členské státy nebyly připravené na takový projekt, protože věděli, že jsou s ním určité problémy. A pokud jde o peníze, tak je zajímavé, že u technických řešení se peníze vždycky najdou. Ale pokud jde o jiné fondy na podporu a posílení lidí, tak peníze velice často nejsou. To je teď politický výrok, to není otázka na vás. Mám ještě jednu žádost o slovo Roberta Mecola, možná ještě Judice Argentiny. Roberto, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě. Já jsem poslouchala Sofii a Marie Christine a Judith a Vyhledala jsem si ten projekt a mohla bych k těm otázkám, které zazněly, ještě nějakou přidat. vzhledem k tomu, na co se teď právě dívám. Pokud to chápu správně, je to projekt, který má končit letos v srpnu. A zapojila se do něj celá řada členských států tedy projevila zájem o provedení tohoto projektu. Vidím tu například lotyšskou pohraniční stráž, nějakou britskou univerzitu, někoho z Polska eh, a tak dále. A také eh, výzkumníci ze Španělska. Zajímaly by mě tedy nějaké informace, eh, ano, proč to bylo umístěno zrovna tam, kam to bylo umístěno. A ty nazbírané informace se zachováním ochrany osobních údajů a tak dále jsou potom předány eh, pohraniční stráži. A v jakou chvíli, pokud vůbec, probíhá nějaká analýza informací v rámci azylového procesu? Jestliže někdo požádá o ochranu, na hraničním přechodu, tak bude to zpracováno po té automatické kontrole a za jak dlouho? Protože má-li kontrola na hranicích probíhat efektivněji, tak o jakých číslech se tady bavíme? Kolik je žádostí, kolik, kolika osobám je povolen vstup a kolika je odepřen? Děkuji, Judith z Argentiny. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem k Sofíným otázkám přidala svoje otázky, které stále nebyly zodpovězeny. Já očekávám písemné odpovědi. Eh, já si myslím, že by nemělo smysl eh, požadovat, aby eh, moje otázky se vrátily na pořad jednání výboru Libe, protože náš čas je drahý. Já stále ještě očekávám odpovědi. Ale chápu z toho to, že když se rozhoduje o penězích na výzkum, tak se nerozhoduje patrně pouze na úrovni technických otázek, ale určitě jste se museli zamyslet také nad etikou a nad základními právy a nad tím, zda eh, by šlo o stoprocentně úspěšný systém. Chtěli byste ho implementovat v Evropské unii, pokud by byl stoprocentně úspěšný? Tato otázka byla položena a nebyla zodpovězena. Kdyby nebyla položena, tak si myslím, že jste na to neměli vynakládat peníze. A pokud byla položena a bude zodpovězena, tak nás velice zajímá, jaký to bude mít všechno výsledek. Děkuji. A teď má slovo opět komise. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já se zmíním postupně o jednotlivých otázek, oni se hodně překrývaly, takže já se pokusím sloučit odpovědi tam, kde je to možné. Za prvé, pokud jde o data, která vedla k rozhodnutí, že existuje dostatek eh, vědeckých dat o tom, tak tak to není. Nakonec ten projekt bude muset poskytnout vědecké podklady, které zatím ještě nemáme. Tedy podklady pro zjištění, zda ta technologie funguje nebo ne. To původní rozhodnutí o tom projektu se opírá především o řadu vědeckých studií, které byly provedeny v omezeném prostředí a plyne z nich, že určitá technologie by dávala smysl eh, v ostrém provozu. Eh, to se netýká detektorů lži, ale týká se to všech těch ostatních dimenzí projektu. A teď je cílem toho projektu prokázat, zda tomu tak skutečně je. To je hlavní cíl projektu. A teprve potom budeme vědět, jestli máme dostatek vědeckých dat k potvrzení toho, zda je ta technologie použitelná v reálném provozu. Na tom není nic divného, protože tady je řeč o výzkumu. A na základě výsledků výzkumu získáme nějaké znalosti, získáme poznání toho, zda něco dává smysl nebo ne. A teprve poté se z toho stane otázka jiná než výzkumná. Stane se z toho otázka etická nebo politická a bude třeba rozhodnout, zda využívat tyto znalosti, které jsme získali prostřednictvím výzkumného projektu a jak ji používat. Ptali jste se, proč jsme se rozhodli eh, pro pilotní projekt zrovna v Maďarsku. O tom nerozhoduje komise sama, o tom, kde se mají eh, provádět pilotní projekty. Konzorcia podávají návrh na to, jak provést výzkumnou aktivitu. Tyto návrhy jsou hodnoceny a pak padne finální rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí návrhu. A to hodnocení provádějí nezávislí experti a nikoli samotná komise. My, komise, do toho nevstupujeme. My k tomu nemáme e, zákonné možnosti, abychom mluvili do složení konsorcia a říkali, e, tihle to dělat můžou, nebo tenhle partner by to dělat neměl a tak dále. Pokud jde o umělou inteligenci, tak eh, mohu jedině potvrdit, eh, co už je součástí odpovědi, kterou máme k dispozici, že máme skupinu na vysoké úrovni pro umělou inteligenci, zřízenou v roce 2018, tedy po zahájení projektu. Takže tato skupina se nemohla účastnit žádného hodnocení při rozhodování o spuštění projektu. Tady teď nebudu zabíhat do složení této skupiny, to si myslím, že není úplně relevantní. Nebo otázka nezávislosti této expertní skupiny. Je pravda, že na tento projekt jdou velké částky. A mohlo by se zdát, že některé projekty se překrývají nebo se věnují podobným tématům. Je to pravda, ale není to nutně negativní, bráno z určitého úhlu pohledu. Na jedné straně máme určitou technologii nebo testujeme nějaké řešení, určitý přístup k problému, například zprávě hranic. Tento problém lze nazírat z různých úhlů pohledu. A je vždycky přidanou hodnotou, když těch řešení, které jsou nakonec předloženy k politickým uvahám, je více. Na druhou stranu musíme sledovat různé termíny a časové harmonogramy. Můžeme učinit rozhodnutí dnes, když to beru abstraktně, a můžeme okamžitě jít s něčím na trh. Protože ta technologie už existuje, tak může znít politické rozhodnutí, ale zároveň bychom mohli zkoumat možnosti, eh, jaké by skýtala další generace. Říct si, teď máme k dispozici tohle, ale co takhle se zamyslet už dnes nad tím, jak to dělat v budoucnu? A zabývat se systémy a technologiemi příští generace. Předvídat, jaké by mohly být potřeby v budoucnosti a nejenom reagovat na stávající situaci. Přesně tohle dělá výzkum obecně. Protože když mluvíme o výzkumu, nemyslíme tím řešení, které se dá realizovat zítra ráno. Ten výzkumný cyklus je vždycky velice dlouhý. Trvá pět až sedm let. Což je potřeba si neustále uvědomovat. Kromě toho je potřeba si uvědomovat, odkud přicházejí požadavky. Děláme zkrátka to, k čemu nás tlačí průmysl, aby z toho měl zisk. My v komisi děláme vše, co je v našich silách pro to, abychom se něčemu takovému vyhnuli. V Horizontu 2020 jedním z hlavních rysů tohoto programu je, že ten program má být řízený uživateli, neboli požadavky uživatelů jsou zásadní a ty určují priority výzkumu. O těch se diskutuje v programovém výboru z členských států a požadavky na výzkum vyplývají přímo z požadavků těch, kteří se v dané oblasti pohybují a kteří pracují v terénu. Takže základem jsou uživatelé a my se snažíme řídit jimi. A proto povinná vynucená účast nevládních organizací a dalších organizací v tom projektu zajišťuje, že to, co vyvíjíme, odpovídá potřebám praxe. To je hledisko, které se snažíme prosazovat, protože ho považujeme za správné.